Takže když nás zatím ještě není mnoho, tak navrhuji, abychom začali. Je zde ale samozřejmě dobrý důvod pro spoždění, protože došlo k zablokování některých silnic, takže se sem někteří jistě nemohou dostat. Nejprve sdělení předsedy týkající se doporučení přijatých koordinátory včera večer jmenování zpravodaje ke zprávě o složení parlamentu z nadcházejících volbách 2014. Tady byly jmenováni kolega Trajkovský a kolega Kvaltieri. Co se týče stanoviska k otázkám statistiky, tak tady jsem byl požádan já, abych formuloval stanovisko. Nicméně to hlasování, které by mělo proběhnout dnes dopoledne, se stahuje z pořadu jednání, protože byla podána žádost o neformální, neformální dohoda. A já se musím také omluvit, protože jsem trochu nachlazen a proto potom na hlasování se vzdálím. Doufám, že tady již bude příslušný místo předseda. Nicméně eh, doufám, že zpravodaj příslušného výboru nám pomůže Mm, s odložením toho hlasování v příslušném výboru. E, výbor AFKO měl hlasovat na základě toho, co předkládá výbor jury a co se týče e, té kontroly. Nicméně zde zatím zpravodaj jmenován nebyl a snad to proběhne na příští schůzi. Dále, nový návrh zprávy bude předkládat kolega DAF, a to sice co se týče protokolu České republiky. Dále byl požádán výklad článku 159, nicméně koordinátoři nejprve požádali o vypracování stanoviska právní služby, takže na to počkáme. Dále na základě žádosti výboru Jury tak budeme také vypracovávat zprávu ke změně článku 7 co se týče eh, stažení nebo obdržení imunity na základě příslušných rozhodnutí. Dále také žádáme o združené, spolupráci združených výborů v souvislosti s aplikací článkem 51 výbory Libe a Jury. Jistě se vzpomenete, že také náš výbor byl zapojen. Dále, 26. února 2013 se má uskutečnit mimořádná schůze v Bruselu, kde by měl proběhnout seminář na dvě navrhovaná témata. E, ta žádost přichází z univerzity ve Florenci a proběhne to dopoledne. Zúčastní se toho příslušné nadace a tématem bude politické nadace na evropské úrovni. Pět let podpory eh, politické kultury v EU. Odpoledne bude ale tématem přístup k volbám na místní, regionální, národní a evropské úrovni. Toto bude tedy to téma pro odpoledne a odpovídá návrhu studie, která byla zadána EUDO právě naším výborem před nějakou dobou. Čili toto jsou sdělení předsedy. Jestliže nikdo proti tomu nic nemá, považuji to za vyřízené a můžeme přijít dále k bodu číslo 11, což jsou ústavní problémy víceúrovňové zprávy v Evropské unii. Spoluspravodajové pan Trakovsky a pan Gualtieri. To je něco, o čem my jsme již hovořili, ale zatím stále ještě není k dispozici pracovní dokument. Doufám, že bude k dispozici si nejdříve, ale my každopádně můžeme pokračovat v naší rozpravě a vyslechnout si oba zpravodaje, pana Traškovského a pana Gualtieri. A první dám slovo panu Traškovskému. Prosím, máte slovo. Příjemné dopoledne. My, mm, já začnu tím, že řeknu, že pracujeme na pracovním dokumentu. Jsme na dobré cestě, protože jsme už, um, už víme, co chceme dělat. Máme dobrou definici víceúrovňové zprávy, kdy jsme se pokoušeli klarifikovat ten koncept. Jak už jsme řekli v minulosti, Chceme především mobilizovat potenciál stávají existujících smluv, tedy co je možné podle stávajících smluv. To není nic nového, protože ty diskuse o EU a nejen o tom se vlastně týkají hlavně toho, co je možné dělat za daných okolností a pak se podívat do budoucna, co by bylo hodné, pokud by se měly smlouvy měnit a um, musíme se to detailně projednat. Co se týče zlepšování mm, právě v EU s využíváním potenciálu smluv. Co se týče ekonomických politik, zaměstnanosti, sociálních politik, vztahu s ECB, na kterých současně pracujeme při přípravě stanovisek, legitimita, transparentnost a efektivita um, bankovní dohled. To všechno se projednává v rámci zlepšování EMU. Také se snažíme trošku dívat do budoucna. a na možnosti fiskální unie, možná i politické unie. Nakonec jsme se také pokusili eh, uvažovat o změně smluv a o některých změnách, které by doplnily to, co děláme nyní, co by mohlo projít v budoucnu. My se pokusíme hluboce zamyslet nad možnou změnou smluv. Nejdůležitější je dosažení určitých závěrů a mm, témat celého toho procesu tím, že řekneme, co skutečně chceme. A všechny tyto věci již byly řečeny v předcházejícím příspěvku a také potvrzeny v snadných slyšeních. Především to, že se snažíme prohloubit evropskou integraci na základě metod, které teď máme, aniž bychom vytvářeli něco nového a přecházeli do mezivládního režimu. Snažíme se být trošičku sofistovanější, protože to roz, Eh, základní rozlišování mezi komunitárními a mezivládními eh, řešeními je trošku zastaralé. Riziko fragmentace a víceúrovňová zpráva, všechno, co s tím souvisí, by mělo být, probíhat tak, aby, mm, takže pokud eh, je rozdělení, tak aby nebyla trvalá, aby se nevytvářely nová instituce. Vedle stanovení priorit pro budoucnost je také, také jasně řečeno, jaké jsou priority tohoto parlamentu a jak se, jak uvažuje tento parlament. Tady se snažíme navazovat na to, čeho byl, dosáhli naši šerpové během jednání nebo čeho dosahují v současnosti, protože toto je naše východisko. Nyní pracujeme na, především na tom, že rozhodujeme, jaké konkrétní věci by tam měly být zahrnuty. A tady máme menší problém se stávající situací podle existujících smluv, i když některé eh, ty myšlenky jsou ještě spochybnitelné, že nejsme zcela jisti, co je možné v rámci stávajících smluv, co by vyžadovalo směnu smluv, někdy třeba být ambicioznější a musíme připravit dobré eh, ty, ty, ty náměty. Někdy i mm, právník je třeba přesvědčovat. Je trošičku problematičtější tedy dívat se do budoucna. Eh, a možnou změnu smluv. To je struktura té zprávy. Nejprve jsme eh, dali na stůl pracovní dokument, nikoli zprávu. Chceme totiž s vámi projednat strukturu a ambice této zprávy předtím, než dáme na papír finální strukturu, tak aby vaše hlasy mohly být vyslyšeny, aby našla tato zpráva podporu v tomto výboru jako schrnutí našich ambicí této chvíli a také pro blízko budoucnost. Děkuji. Děkuji panu poslanci Časkovskému, který nás seznámil s výzkumem pro minulost, pro budoucnost a načetl jednotlivé kapitoly. A nyní pan poslanec Gualtieri. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl navázat na to, co říkal Rafal, když hovořil o časovém rámci. Tak já se domnívám, že rovněž nadcházející finanční zpráva pana Fan Rompuje naznačí, že bychom měli začít pracovat později tom tady také spočívá ten problém s přípravou toho návrhu, třeba že tam bylo schválení Tysena, ale ono se to rozhodlo teprve před několika dny. Čili já se domnívám, že to jsou další argumenty pro podporu našeho rozhodnutí poněkud odložit eh, předložení návrhu a zároveň pracovat na pracovním dokumentu kdy bych chtěl rovněž poděkovat sekretariátu AFKO. Již je to téměř dokončeno a doufáme, že budeme moci ho distribuovat na příští schůzi výboru AFKO. Já bych chtěl ještě něco doplnit, co se týče rozpracovávání ve více, v tom víceúrovňovém rámci Ten návrh, ten pracovní dokument se snaží vyjasnit, v čem spočívá tedy rozdíl mezi tí, tou víceúrovňovou a vícevrstvenou zprávou. Já se domnívám, že co se týče té víceúrovňové zprávy, tady v angličtině multi-tier, tak tady bychom se opravdu nad tím měli pořádně zamyslet a e, snažit se pochopit, jaký systém by byl nejlepší pro zprávu eh, EMU, Evropské měnové unie, protože my jsme začali rozlišovat mezi zeměmi, které mají euro a které nemají euro. Ale myslím si, že politicky, a nejenom politicky, ale také institucionálně eh, tady podle mě se objevily určité jasné znaky, jasné rozdíly mezi těmi zeměmi, které mají opt-out, které mají tedy trvalou výjimku, a těmi zeměmi, které zatím euro nemají, ale jsou odhodlány ho přijmout. Čili to je ta hranice, to je ten rozdíl něhož musíme vycházet při eh, našem pojednání o té víceúrovňové zprávě. A to zejména co se týče oblasti zdrojů. Potom další vymezení tohoto rozdělení také zahrnuje ten Fiscal Compact, kde je to poněkud rozdílné. Tedy máme tady 20 pět států. A Dánsko, tedy země, která má opt-out, je v rámci tohoto paktu a oproti tomu zase Česká republika tam není. Co je důležité u tohoto paktu, co je důležité z toho institucionálního pohledu, je ta skutečnost, že se tím de facto vytváří nová instituce. A to sice jakýsi Eurosummit, který je mm, alespoň z části otevřen, ale když si přečtete článek 12, tak vidíte, že v podstatě se to otevření týká prakticky všeho, že ten dosažený kompromis byl hodně široký, že tam tedy budou zahrnuty i země, které zatím euro nemají a také všechny země, které podepsaly tuto smlouvu. Ten fiskální kompakt. Čili tento Eurosummit bez pochyby také bude něco, co se bude vymezovat vůči Evropskému parlamentu jako orgánu. Eh, bude se snažit vybudovat silný, silný politický status a bude se také snažit přibližovat Evropské radě. Třeba, že se jedná o neformální uskupení. Čili máme tady, tady v zásadě tři tyto základní uskupení na těchto různých úrovních. A teď samozřejmě záleží, z jakého modelu EMU budete vycházet. Protože jestliže se budete držet striktně toho modelu, který vysvětlila kancléřka Merkelová ve svém projevu v parlamentu, a to sice je ten model, nebo respektive ona hovoří o unii stability a dvojité síly, ale já si myslím, že tato definice nevstoupí do knih dějepisu. Ale když se na to podíváte skutečně z hlediska té věcné podstaty, tak se jedná o model Unie pravidel, kdy zpráva Evropské měnové unie je v zásadě založena na určitých pravidlech. A následně je na, abych tak řekl, tržních silách, aby zajistili, že ekonomika bude fungovat podle takových pravidel, přičemž centrum, to je centrum, které vytváří pravidla, jako určitá pravidla požadavky na vlády a měly by odpovídat zdrojům. S tím také souvisí definice výkonného federalismu. Jestliže se budeme držet tady modelu unijních pravidel a ten je převažující, protože zdroje jsou velice omezené, tak já se domnívám, že stávající mechanismus víceúrovňové zprávy podle stávající smlouvy, tedy na jedné straně 136 a na druhé straně posílená spolupráce, tak to je v zásadě podle mě dostačující pro to, aby uřídili takovýto eh, rozdíl v rychlosti, kdy na jedné straně se ubíráme směrem k, k větší integraci členských států, co se týče zprávy pravidel. Čili můžeme fungovat dobře za použití těchto nástrojů. Ale samozřejmě, jestliže tam zahrneme ještě další prvek, další fiskální e, kapacitu, tedy nějakou zprávu Evropské měnové unie, tak s tím také budou souviset určité zdroje. A jestliže z politického pohledu budeme mít pocit, že nám to nepřipadá, že to nezdá pravděpodobné, že by na úrovni 27 zemí eh, bylo odsouhlaseno, že bude poskytnuta takováto zvýšená eh, politická kapacita, tak pochopitelně se dostaneme do úplně nové éry, kdy se budeme muset zamyslet nad eh, dopadem Mm, vytvoření takovýchto rozdílů mezi jednotlivými úrovněmi, což nebude jenom odrážet různá pravidla, ale také s tím budou souviset různé zdroje té fiskální oblasti. Čili to je oblast, kterou musíme v naší zprávě ještě dále rozpracovat. A já se domnívám, že jedním z výsledků by mělo být ne vytvoření nějaké zdi mezi zeměmi, které jsou a které nejsou v eurozóně, ale spíše upozornit nebo zdůraznit rozdíly mezi zeměmi, které mají zatím jenom tu dočasnou výjimku a těmi, které mají tu trvalou výjimku, tedy opt-out. Já se tedy domnívám, že bychom se eh, měli vydat do větší hloubky na té naší cestovní mapě, že bychom měli identifikovat možný most, který lze vytvořit v rámci stávajícího smluvního rámce v oblasti takovéto víceúrovňové zprávy. A já se domnívám, že určité možnosti už tady jsou a že bychom měli pracovat více na dalších modelech, modely jako EDF, který bude založen na jedné straně na té posílené spolupráci a na druhé straně na té konkrétní rozpočtové fiskální kapacitě. A také bychom měli rozpracovávat to, co už jsme v našem stanovisku napsali, a to sice, jak je možné postupovat, co je možné učinit v rámci stávajícího smluvního rámce. Ale souhlasím také s tím, co říkal Rafal, a, a to sice, že máme zde určitý mandát, jak je to i ve zprávě Tyson, kde se říká, že i mm, když vezmeme v potaz, že bude možná další úmluva, a to ne teď, ale třeba až po volbách v roce 2014, tak bychom měli zahájit určité přípravy a stejně tak bychom se měli také začít zamýšlet nad tím, jakým způsobem by změna smluv posílila ty možnosti víceúrovňové zprávy, která je založena nejenom na různých, eh, na různých pravidlech, ale právě také na různých zdrojích. Čili čeká nás veliký kus práce a já doufám, že i ostatní kolegové nám v tom pomohou. Děkuji. Děkuji panu poslanci Gualtierimu a nyní bych dal slovo panu poslanci Dafovi. Um, uh, is... Vážený pane předsedo, děkuji. A Rád bych poděkoval spolu s to je opravdu nesmírně stimulující, to, co jsem si zrovna vyslechl. Mám k tomu pouze několik poznámek, které podle mého názoru by nás mohly nasměřovat opravdu takové úžasné, brilantní zprávy, protože to musí být brilantní zpráva. Parlament již nemá dostatek času na přípravu konventu. Já vím, že nás to čeká až v roce 2015, ovšem je zde mnoho překážek v tomto období, které nás čekají. Musíme prostě se připravit, než se začneme připravovat, než začne probíhat volební kampaň. Chceme samozřejmě být ještě mocnější a opravdu a, takový razantnější po tomto procesu. Proto si myslím, že je dobré, abychom již začali zveřejňovat některé naše názory, myšlenky, protože komise pohrozila tím, že připraví určitý blueprint pro politickou unii, určitý plán, již na příští rok a to si myslím, že je velice zneklidňující návrh. Proto bychom měli hovořit s komisí alespoň z takové pozice opravdu, mm, řekněme, sebejisté a právě toto by nám mohla stávající zpráva nabídnout. Doufám, že v prosinci bude Evropská rada v závěrech, předsednictví v závěrech rady bude samozřejmě se zmiňovat o politické unii a že se zaváže zároveň premiéry k formálnímu procesu změny smluv v roce 2015. Rovněž ale doufám, že to stanoví, zahájí určitý přípravný proces úvah v tom přechodném období. A v tomto procesu prostě Evropský parlament musí hrát důležitou roli, musíme tam být přítomni. V případě, že by došlo k dohodě jít vpřed tímto směrem prohloubit uvažování o politické integraci. Překvapilo mě a zároveň potěšilo to, jak vystoupila kancléřka Merklová zde v parlamentu před dvěma týdny. Já jsem měl pocit, že její předchozí projev z Brůk, ve kterém se zmínila o unijní metodě což nám spíše znělo jako klasický mezivládní postup. Najednou se zdá, že kancléřka udělala pokrok od toho projevu v Brugách. Již hovoří o důležitosti komise jakožto výkonného orgánu a zároveň se zmínila o důležitosti Evropského parlamentu Abychom si mohli skutečně uvědomit tento posun v německém uvažování, myslím si, že nás rál čas i pro Evropský parlament, pro reciproční kroky. Tím, že že opětovně ujistíme členy eurozóny o tom, že my budeme připraveni přizpůsobit i naši praxi, náš jednací řád, tak abychom uznali ten zvláštní charakter rozhodnutí pro fiskální politiku eurozóny. Možná bychom dokonce mohli zvážit i založení takového výboru, který by dohlížel nad eurozónu, řekněme něco v rámci ekonu. No, samozřejmě, že by to bylo na plenáce otevřeno pro všechny poslance Evropského parlamentu. To znamená, že bychom hlasovali na plenárce o těchto záležitostech, ovšem určitá přípravná práce již by mohla probíhat pod hlavičkou tohoto zvláštního výboru pro přeskum situace v eurozóně. Toto si myslím, že byste měli v této zprávě projednat. Prostě nemůžeme ignorovat dopad této víceúrovňové zprávy na interní fungování Evropského parlamentu. A druhá myšlenka v tisku čteme tom, že dochází k tomu, že například ve Skotsku, v Katalánsku dochází k prosazování své vlastní národnosti, příslušnosti, možná i v jiných částech Evropy jsou podobné tendence a proto bychom si měli položit otázku, jak s tím naložit. S tímto podle mého názoru perfektně legitimním probouzením se těchto národů, aniž bychom nějak zdůrazňovali roli členských států nebo aniž bychom multiplikovali počet členských států. Myslím si, že určité odpovědi, určitá řešení zde existují a samozřejmě dávám přednost mému názoru, pro nadnárodní seznamy kandidátů do Evropského parlamentu a v regionálních okresích v rámci volebního procesu v těch větších členských státech, například ve Španělsku nebo Polsku. Myslím si, že by bylo vhodné, aby ve vaší zprávě, aby se, jsme se zmínili i tento jev. Další věc. Jak ehm, přizpůsobit či změnit roli členských států je přijít s jasným návrhem jasným návrhem pro menší komisi. Lisabonská smlouva bohužel nedosáhla tohoto cíle, protože jsme tam měli tu šílenou myšlenku o tom, že by premiéři museli nalézt určitý vzorec pro ty dvě třetiny zastoupení podle národní příslušnosti. To je ale absurdní, to prostě nemůže fungovat a proto bychom příště měli přímo a jasně volat pro menší komisi, která by byla zvolena na základě nominace předsedy a nakonec eh, potvrzená volbou Evropského parlamentu. To si myslím, že by konečně jak si zrušilo to propojení mezi jednotlivými komisaři a státy. Což podle mého názoru snížilo kvalitu tvorby politik a legislativní práce. A čtvrtý prvek, který bych rád ve vaší zprávě viděl, je určitá úvaha stávající pozici Norska, Švédska a Turecka. Všechny tři tyto země mají neuspokojivý a nestabilní vztah s Evropskou unii. Myslím si, že pokud seriózně uvažujeme o zvolení více úrovňové zprávy, Měli bychom rovněž kodifikovat smlouvu a nějakým způsobem tam kodifikovat formálně a přidružené členství, což by mohlo pomoci takovým zemím, jakým je Turecko, které v podstatě se vlastně nechce stát členem EU a zároveň země, které se o to snaží, ale prostě nemohou být takovým přidruženým, nebo teda plným členem. A že je to dobré i pro stávající členské státy, které prostě se rozhodnou, že nepůjdou tímto federálním směrem, které, po kterém volají ostatní to znamená, že budou muset nalézt nějaký důvěryhodný, trvalý způsob vztahu s EU. Nemyslím si, že bychom mohli tuto diskusi o víceúrovňové zprávě dokončit, nezvážíme-li rovněž koncept tohoto přidruženého členství. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát panu poslanci Dafovi a ještě další, kdo se přihlásil do diskuse, pan Bronx. Já mám spíše otázku než cokoliv jiného, která vyplývá z toho, co říkal pan Galtieri, když řekl, že skutečné rozlišení není mezi 17 členy eurozóny a těmi deseti, kteří v ní nejsou, ale důležitější rozdělení je mezi Velkou Británií, která má opt-out, a devíti, které, kteří nemají eh, opt-out, mají víceméně dočasnou výjimku. Mě e, zajímalo, jak e, velkou důvěru máte vy a ti ostatní, že všech těch devět do té eurozóny nakonec vstoupí. A pokud by se rozhodli si to rozmyslet, tak je nějaká mašinerie, jak je k tomu donutit? To jsem, tuto otázku jsem položil panu Barosovi, ale on tuto, jako součást širší otázky, ale on na tuto část neodpověděl. Pokud těch pokud eh, těch eh, devět plus budoucích členů eh, nakonec vstoupí do eurozóny, pak Británie jako přidružený člen se vlastně vyhne problému té víceúrovňové zprávy, protože už nebude tedy potřeba řídit jaksi různé vrstvy nebo různé stupně členství. Nevím, zda to bylo dostatečně jasně řečeno. Děkuji, slovo má pan poslanec Scholz. Děkuji, pane předsedo, já vím, že čas se krátí, že to je zajímavý eh, a důležitý bod, na kterém se musíme shodnout. Přesto se domnívám, že jako ústavní výbor musíme eh, si podívat na ten stávající proces nebo zohledňovat, když v, ho, se, eh, když dáváme návrhy k budoucí zprávě Evropské unii. S Lisabonskou smlouvou je a eh, úpravě monetární integrace, která vyplývá z původní maastrichtské smlouvy, tak tam jsou hranice. Takže když se dohodneme, kam jdeme, tak, si musíme, tak musíme zvážit, jak by ekonomická měnová unie měla vypadat, která teoreticky mm, je vlastně 27 nebo 28 členů, aby v této unii ve mm, hospodářské měnové unii eh, jak si se účastnili. Také můžeme konstatovat, že tato cesta přes společnou měnu eh, vlastně vyžaduje Eh, mm, přirovnání nebo srovnání těch ekonomických a hospodářských podmínek. Takže z politického kontextu musíme odvodit, jak mm, zajistit mechanismy, které to budou nově organizovat. Souhlasím, potřebujeme změnu smlouvy, asi no, potřebovat nějakou metodu, nějaký eh, konvent nebo něco takového, který by umožnil tento dialog. Současně potřebujeme návrhy Evropského parlamentu, jak demokratizovat tuto konstrukci. A tady se dostávám ke dvou bodům. E, zda se můžeme přizpůsobit takzvané realitě. Máme eurozónu, ale co to znamená pro země, které nejsou v eurozóně? Eh, ve vztahu k rovnoprávné části a rozhod- perspektivy um, ekonomické vývoje. Když říkáme, že společná věna pod vyžaduje i společnou hospodářskou eh, fiskální politiku, potřebuje také sociálně politické úpravy, protože měna jako mechanismus E, vlastně vyrovnání mezi různě vyvinutými ekonomikami, a tedy tam ten měnový kurz už odpadá jako tento mechanismus, tak potřebujeme e, mechanismy, které to budou nějak regulovat. Proto se domnívám, že ten návrh mm, tohoto mechanismu musí vlastně být taková vážná nabídka veřejnosti, kterou tom, že Evropský parlament má jasno v těchto perspektivách, o, té, o té, těch budoucích výzvách. A pak se musíme zamyslet nad um, politickou, hospodářskou unii i sociální unii. Jak toho dosáhneme ve, e, v takovém společenství státu? Ještě nejsme federálním státem, ani nechceme, takže jak tedy by tato konstrukce plnila ty úkoly. Jak eh, občané se mohou tohoto procesu účastnit, tak na to musí dát Evropský parlament přesvědčivou odpověď. Čas nám utíká a naše frakce se bude ráda účastnit těchto prací a budu s zájmem sledovat budoucí diskuse. Děkuji. Děkuji a nyní dáme možnost oběma zpravodajům, aby zareagovali nejprve pan poslanec Gualtieri. Přejete si nějak zareagovat, vyjádřit se k tomu, co zde zaznělo. Tak já nemohu plně odpovědět na tyto důležité příspěvky, které zde zazněly. Myslím, že tato velmi zajímavá diskuse ukazuje, že potřebujeme dostatek času k tomu, abychom projednali tyto důležité aspekty. A doufám, že nový pracovní dokument nám poskytne základ pro takovou diskusi. K tomu, co řekl Andrew, tak já myslím, že eh, co se týče toho prvního bodu, tedy možnost parlamentu přizpůsobit se různým, respektive rozdílnému a silnějšímu rámci řízení EMU. To je velmi důležitá věc, to je něco, co, na co nesmíme zapomínat. A také eh, bych chtěl říci, že z institucionálního pohledu projev mm, paní kancelářky Merkelové byl krok ku předu a já si toho vážím a oceňuji její nasazení pro metodu společenství. Nicméně ta vize Evropské unie mm, založená na pravidlech a potom ta druhá vize založená na zprávě e, EU a na zdrojích to jsou složité věci, ale každopádně my musíme do naší zprávy určitě také zahrnout tento bod, tedy jaké to bude mít dopady pro Evropský parlament, tyto různé stupně zprávy. Také souhlasím s tím, že formát komise, jednak tedy bez změny smluv, ale také s se změnou smluv. To je rovněž něco, čemu by se zpráva měla věnovat. Stejně tak otázka možného přeskumu aspektu sousedství, tedy nová kategorie přidružených členů. To je také něco, čemu by se, se měli věnovat. Já určitě nechci předjímat eh, možný výstup rozpravy o vícestupňové zprávě a zprávě EU. Eh, co se týče regionální dimenze, tady bych měl určité pochybnosti, zda to tam zahrnovat, protože to je skutečně spíše eh, víceúrovňová zpráva než vícestupňová zpráva a možná bychom potom také otevřeli jakousi pandořinu skřínku a mm, začali tady řešit i jiné implikace, které by to mělo. Dále k tomu, co řekl pan Bronz, respektive otázka, kterou položil pan Bronz, to není otázka um, důvěry, to je otázka právních závazků. My z právního pohledu tady máme i různý právní status těch zemí, které jsou připraveny euro přijmout dříve nebo později, a těmi, které mají trvalou výjimku, tedy opt-out. Pochopitelně síla politické vůle také se odvíjí od cyklů demokracie. Jednou máte takovou vládu, jindy jinou, ale to na právním statusu nic nemění. Rovněž to ale bude záviset také na naší Eh, schopnosti posílit zprávu EU a překonat stávající eurokrizi tak, aby ta, tato unie byla politicky i ekonomicky více atraktivní, respektive aby členství v eurozóně bylo více atraktivní. A konečně, paně Šolci, eh, váš příspěvek chápu. Měl bych eh, i tendenci se přiklonit k vašemu přístupu. Doufám tedy, že hm, budeme moci spolu aktivně pracovat v rámci naší diskuse. Děkuji. Děkuji a ještě pan poslanec Trakovský si přeje něco říci. Prosím. I'm happy that we are not as gloom as some. I just read uh, Van Rompuy's new chtěl říct, že jsem velice rád, že nejsme až tak smutní, jak zní některé tady projevy, například pan Rompoje, který hovoří o tom, že v říjnu a listopadu tady opadá listí a všechno vypadá velice smutně. Nicméně, já tady s Robertem bych chtěl říct si, ano, samozřejmě, čeká nás ještě hodně práce. Andrew má pravdu, musíme udělat vše proto, aby tato zpráva byla brilantní zprávou, protože Je to důležité před konventem, před tím nadcházejícím rokem. Zároveň musíme být pružní, protože čekáme na fana Rompoje, chceme reagovat, řekněme, konstruktivnějším způsobem, než tady to jeho hajko, které tady napsal. A pokud jde o tu otázku menší komise, Jistě, již od, v podstatě od roku 75, kdy jsme měli zprávu o tomto problému, jsme o tom hovořili a v podstatě poslední čtyři téměř roky se věnujeme této problematice aktivně. Všechno to je na stole, ovšem víme, jak poslední kolo jednání dopadlo v Irsku a podobně. Proto chci říci, že veškeré argumenty pro, proti, to jsme zde probrali stokrát, všem otázka ní zda zde nějaká podpora bude. Pro tuto myšlenku my to můžeme navrhnout, měli bychom ovšem nalézt vhodnou příležitost. A pokud jde o Evropský parlament a tuto víceúrovňovou zprávu, i když mnoho již potvrdilo to, že v podstatě asi před šesti měsíci se to zdálo být myšlenkou, když nezíská podporu v parlamentu, přesto získala podporu mezi mnoha důležitými lidmi. Já osobně si myslím, že to není nejlepší myšlenka vydat se touto cestou, především nyní. Proč? Protože to už není o ekonu, to je o budoucnosti celého parlamentu. A když hovoříme o hospodářské a měnové unii, i přesto, že souhlasím s Robertem a měli bychom uvažovat i o těch, kteří zatím ještě ne vyloučili možnost stát se členem eurozóny. Prostě my všichni v Evropském parlamentu, kteří jsme v eurozóně, mimo eurozónu, nebo i dokonce ti, kteří mají takzvaný permanentní optát, abychom udělali určitou legitimnost tomuto projektu. Nevím, zda by to bylo precedentně správné, nevím, jak to provést procesně. A na tom zatím trvám. A pokud jde o předružené členství, to záleží. Záleží na tom, jak to vnímáme. Hovoříme-li skutečně o těch zemích, které jednají o členství, ovšem, u kterých víme, že se jim to zase až tak moc nevede, například Turecko. Tato myšlenka přidruženého členství by byla vítaným postupem, protože víme, jak to vypadá, když jednáme s Tureckem, ale i s jinými státy. Ovšem, nejsem si jistý, jestli by to posílilo naše věrohodnost na Balkáně a prostě musíme zajistit, že smlouvy se musí plnit a ty země, kterým jsme slíbili členství, tak prostě bychom to měli splnit. Když se navrhujeme nebo budeme navrhovat přidružené členství, tak to nesmí podkopat eh, věrohodnost našeho projektu. Vím, že Andrew to takto nevnímá. Vše mohlo by to být chápáno tímto směrem znamená, že Evropská unie, ještě je vědomá svých slabých míst, tak jak se ustupuje od svých slibů nebo se snaží analyzovat ještě jednou tu situaci členství s těmi zeměmi, kterým to bylo slíbeno, nebo dokonce se svými členy. My bychom neměli se vzdávat tak rychle, alespoň některé členské státy, protože to by podle mého názoru napomohlo určitým pocitům v těchto členských státech, které by mohly vést k fragmentaci. A úplně upřímně, konkrétně, pokud Britové opravdu rozhodnou o tom, že Británie by, mě, že Británie by měla vystoupit, tak bychom to prostě neměli podporovat. I přesto, že občas jsme z toho smutní, a že nás občas okolnosti nutí to říci. Přidružené členství já to nekritizuji jako možnou cestu, ovšem musíme postupovat opatrně, co tím máme na mysli, jak to budeme využívat, tak, aby z toho nebyl kontraproduktivní postup pro naše ambice. Protože já jsem to hajko tady od pana Rompoje nepřečetl proto, že jsem chtěl vyvolat úsměv na vašich tvářích. Myslím si, že pokud nebudeme optimističtí, my u nás v našem výboru, tak kdo bude? My jsme zde celý tento projekt víceúrovňové zprávy. Co to znamená? Znamená to, že my zde máme nápady pro budoucnost, do, pro možné fungování Unie do budoucna. A my musíme tento signál vyslat jasně. Víme, že nejsme pouze politici, my jsme samozřejmě i odborníky, máme zde argumenty pro, proti. To je naše role. Všem zásadní, abychom vyslali jasný signál. Ano, věříme, že je zde naděje pro tento evropský projekt a pro dosažení našich cílů to nes, nemusí znamenat fragmentace či nějaké přetavení zásadní metod, které využíváme. A pokud tento signál vyšleme jasně, tak musíme ale zároveň opatrně zvážit, jaký to bude signál, jaký obsah bude mít. Ta myšlenka podvýboru Bekonu nebo přidruženého členství, pokud toto nebudou výborně promyšlené postupy, tak mohou být kontraproduktivní. Když by zde byly důvody podpořit oba tyto projekty, mohlo by to vyslat špatný signál. To znamená, že my jsme v defenzivě. A já si nemyslím, že bychom tyto signály měli vyslat, protože my prostě nejsme v defenzivě. A pokud někdo je v takovém postoji, tak by to rozhodně neměl být Evropský parlament. Děkuji. Dobře, děkuji. Tak jako obvykle jsme shledali, že toto téma je velice bohaté, velice komplexní. Doufám, že 18. prosince budeme každopádně mít k dispozici alespoň ten pracovní dokument, abychom se měli od čeho odpíchnout. A nyní musíme již přijít k hlasování. Já se nyní ale omluvím, protože vás musím opustit, takže vám děkuji, přeji úspěšnou práci a slovo předám kolegyni Kry. Voilà. Bonjour mes chers collègues, euh, nous allons maintenant euh, passer... Dobrý den, milí kolegové, kolegyně, a nyní se dostáváme k další části, kterou je hlasování. První zpráva je zpráva pana předsedy Kasínyho a je to změna článku 15 odstavce 2 druhého pododstavce jednacího řádu Evropského parlamentu, pokud je o hierarchii místo předsedů zvolených aklamací. Takže začínáme. Nejprve dvojka. To je článek 13, odstavec 1. První část. Ústní. Návrh od pana Dafa. Doufám, že to bylo distribuováno. A ústní pozměňovací návrh Mm, má změnit stávající pravidlo v odstavci 2, mm, článku 13, kde se hovoří o sprav- mm, férovém zastoupení členských států při volbě um, ehm, by představitelů um, což je zastaralá formulace. Pro geografická rovnováha je s, eh, lepší formulace. Ano, pan Třeskusky. Ano, problém je v tom, že tento ústní pozměňovací návrh jsme právě dostali a i ten výraz officers jak je v angličtině, tedy úředníci, tak myslím, že mm, bychom měli mít tyto posty vyjmenovány, nevím. I když říkáme geografickou rovnovou váhu, jde o princip, že jsme neměli často projednat. Já bych byl proti tomu. Já jsem eh, jenom eh, se domníval, že s 27 členskými státy bude nemožné, aby všechny byly zastoupeny v byru parlamentu. Ale akceptuji, že ten ústní pozměňovací návrh nemůže být přijat. Dobře, to znamená, že teda nebudeme hlasovat o tomto návrhu. Dobře, takže takto jsme se dohodli. To znamená, že budeme hlasovat o dvojce. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dvojka, druhá část. Promiňte. Ano, druhá část. Kde je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. A nyní tři, čtyři, šest, sedm, to je v podstatě už jsou bezpředmětné a dostáváme se k pětce. Kdo je pro? Pětka. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Jednička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní závěrečné hlasování, návrh celé zprávy, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Zpráva byla přijata. 20 pro, jeden se zdržel. A nyní se dostáváme ke hlasování o zprávě pana kolegy Rangela. Je to Evropský orgán dohledu, pokud jde o jeho vztah k nařízení Rady, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi. Máme zde kompromisní návrhy, které byly předloženy a proto můžeme rovnou hlasovat o kompromisu A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní B, kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Bčko je přijato. Šestka. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Šestka je přijata. Sedmička. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Osmička. Pro? Proti? Zdrželi se? Osmička je přijata. Devítka. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sedmnáctka. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Sedmnáctka je přijata. Osmnáctka. Pro? Proti? Zdrželi se? Osmnáctka je zamítnutá. Devatenáctka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? zamítno to Kompromise? Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? D je přijato. A nyní třináctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Třináctka je zamítnuta. Jednička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jednička je přijata. Dvojka. Pro? Proti. Zdrželi se? Dvojka je přijata. Čtrnáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Čtrnáctka je přijata. Trojka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Trojka je přijata. Čtyřka. Kde je pro? Proti? Drželi se? Čtyřka je přijata. A nyní hlasujeme o návrhu celém. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se. To znamená, že jsme tento návrh stanoviska schválili. A tím se dostáváme k dalšímu bodu, kterým je zpráva pana Dafa. To svěření zvláštních úkolů Evropské centrální bance těch se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad důvěrnými institucemi. Máme zde mnoho pozměňovacích návrhů a začínáme rovnou dvacítkou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 21. Pro? Proti? zdrželi se. 21 jsme schválili. A nyní 89 pro. Proti. Zdrželi se. 89 jsme zamítli. Kompromisní návrh A. Pro. Proti? Zdrželi se? Kompromis A je schválený. A nyní 91 pro. Proti? Kdo se zdržel? Devadesát jedničku jsme schválili. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 92. Pro? Qui est contre? Proti zdrželi se. 92 je schválena. 93. Můžeme hlasovat en bloc, to znamená i s 94, 95, 96 a dokonce i 99. Budeme hlasovat o všech těchto návrzích, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Devadesát sedm. Pro? Proti? Zdrželi se? Devadesát sedmičku jsme zamítli. Devadesát osm pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 24 je přijata. Stov. Pro? Proti? Zdrželi se? Sto? Návrh sto jsme zamítli. 25. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 101. Kdo je pro? Promiňte, ne, zde to bude hlasování po částech, máte pravdu. Takže první část. 101. To znamená bez těch slov, která vidíte na svých dokumen- ve svých dokumentech, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo? Přijato. Druhá část. Zase 101. Qui est contre? Proti. Zdrželi se. I druhá část 101 byla přijata. 26 pro Proti? Zdrželi se. 26 jsme přijali 102. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. 102 jsme zamítli. 103. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. 103 jsme zamítli. 104 pro. Proti. Zdržel se někdo? Návrh 104 jsme zamítli. 105, kde je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 106 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 107. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 108. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 27. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 28. Pro? Proti? Zdrželi se. 28 jsme schválili. 29. Pro? Proti? Zdrželi se. 29 jsme přijali. 109. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. 109 je zamítnuta. 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. 30 jsme schválili. 110 nám vypadlo, takže 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 112. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 113. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. 113 jsme zamítli. 114, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 115 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 116 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 117 pro. Proti. Zdrželi se. přijata. 118 pro. Proti. Zdrželi se. 118 jsme zamítli. Kompromis B. Kdo je pro? Proti. Bčko. Zdrželi se. Kompromis B je přijatý. A rovnou kompromis C. Ano, prosím, pane Dafe. Ten ústní pozměňovací návrh, který byl distribuován a který ten návrh přibližuje kompromisu výboru Ekon, tak v zásadě se tady říká, že předseda dozorčí rady bude schvalován radou bude jmenován řídící radou ECB poté, co parlament udělil souhlas, přičemž parlament musí uspořádat slyšení kandidáta. Euh, Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? No, on va, on va, le, on va le mettre au vote. Dobře, takže budeme hlasovat. Budeme o tomto ústním pozměňovacím návrhu, který nám přednesl kolega Dav, hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Tento ústní návrh jsme schválili. A nyní teda návrh 123. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. 123 jsme zamítli. 124. Pro. Proti. Přijato. 125. Pro. Proti. Zdrželi se. 125 je zamítnuta. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kompromis D je přijatý. 127. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 127 jsme zamítli. 128. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. 128 jsme schválili. 130, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 130 jsme zamítli. 34. Pro? Proti? Zdrželi se? Třicet čtyřka je přijatá. Můžete nám prosím říct, jak dopadlo hlasování k tomuto bodu? Spůr. Takže 13 pro, 9 bylo proti. 132. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 36. Pro. Proti? Zdržel se někdo? Přijato. 13 pro a 9 proti. 37 pro. Proti. Zdržel se někdo? 37 jsme přijali. 38, kde je pro? Proti? Přijato. 133 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 39. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. čtyřka. Ovšem zde to budou pouze ta některá slova, která k tomu přijáme, to znamená v angličtině a National Parliament of Participating Country. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. 135, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. 136, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 11 proti 11. A nyní čtyřicítka. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 137. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 138. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 141. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 142 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 143. Kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. 144, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní kompromisní návrh E. Kdo je pro? zdrželi se. <clears throat> Kompromis E jsme zamítli. 145. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. 145 jsme zamítli. 41. Pro? Proti? Zamítnuta. 139. Deset a jedenáct. Nebo chcete, abychom to ještě ověřili? Takže 139, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 140 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jednička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Dvojka. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnu to. 45. kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnu to. 46. kde je pro? Proti? Zdrželi se. 46 jsme zamítli, 47 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 48. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 49. Pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Trojka. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Padesátka. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 51 pro. Proti. Přijato. 4 pro.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 Přijato. 54. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 55. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 58. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 59 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 60 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. Sedmička, pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička, pro, proti, Přijato. Můžeme to prosím ověřit? Já jsem to napočítal 11 na 11. Jistě, takže ještě jednou. Prosím, prosím, abyste se opravdu všichni zúčastnili hlasování a ještě jednou o tomto návrhu budeme hlasovat. Nyní, kdo je pro? Proti? Takže jsme to zamítli. nyní rovnou devítka. Devítka. Všechny ty předchozí návrhy byly součástí hlasování Amblok. Takže nyní devítka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 67. Pro promiňte, omlouvám se, to nám vypadlo, 68. Proti? Zdrželi se? Přijato. 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, přijato, 71, kde je pro, sedmdesát jednička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jedenáctka, pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto.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 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 14 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pane Gualtieri, ano, chcete k tomu něco? Ano, děkuji. Paní předsedkyně, já žádám o hlasování po částech split vote o kompromisu I. O, mm, byl bych pro první část a proti druhé části. E, možnost um, Um, řešení přísluš Evropského parlamentu a rady a zástupci dozorčí rady, což bylo v souladu s tím, s čím jsme už hlasovali. Bo. 34A a 34B. Dobře, takže pokud proti tomu nic nemáte, tak budeme hlasovat teda po částech, to znamená, že to je kompromis I. A nejprve budeme hlasovat o té první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Na to první část a nyní druhá část. Kompromisu i kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato rovněž i tato druhá část. A nyní šestnáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato.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 A nyní se dostáváme ke kompromisu je, takže prosím, pane Dafe, máte slovo. Ano, já, mm, budeme konsistentní, eh, budeme konsistentní s kompromisem C. Venus um, elected, zvolený, který vidíte v řádku šest mají být schváleny. Ne, voleny. Je to to tež, ale zní to jinak. Ano. Dobře, to znamená, že v podstatě přesně tak, aby to bylo koherentně s tím, o čem už jsme hlasovali, budeme nyní hlasovat do kompromisu je. Kdo je pro? proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Můžete nám říct, jak to vypadalo? 10 pro a 12 bylo proti. To je škoda. No dobře, tak nedá se nic dělat. <laughs> Budeme nyní teda pokračovat a budeme hlasovat o 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 79. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Osmdesátka pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Osmdesát jednička pro. Proti. zdrželi se. Přijato. Osmnáctka. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Promiňte, ještě se máme část, kterou chceme přidat do části návrhu 82 ještě tato slova, kdo hlasuje pro. Proti? Zdržel se někdo? Přijato. Devatenáctka pro. Kdo je proti? Kde, kdo se zdržel zamítnuto? A nyní 83. Pro. Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 85. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 86. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 87. Pro? Proti? <laughs> 5, 6, 7, bon, j'en ai 11. Zdržel se někdo? Přijato. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu tohoto stanoviska. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Stanovisko je schváleno. 18 hlasy pro, dva proti a jeden se zdržel. Blahopřejeme všem kolegům. Pane Broku, máte slovo. Já mám bod, který s tím souvisí nepřímo. Právě jsem četl kompromisní návrhy eh, ve měnovém a hospodářském výboru. Tam jsou návrhy eh, k tomu, aby Evropský parlament a Národní parlament tam účastnili. To jde proti linii dosavadní linii Evropského parlamentu. To je institucionální otázka, takže prosím ještě jednou prověřit, zda ECON v institucionálních otázkách může dávat, předkládat návrhy, které neodpovídají příslušnému odpovědnému výboru, pokud existuje. Možná by bylo možné to ověřit a ještě eh, rozhodnout před eh, ECON. Pan Dav? Ano. Myslím, že pan Brok jako vždy má pravdu. A každopádně bych jako zpravodaj um, promluvil s odpovědnými osobami ve výboru Ekon, aby se pokusili vyjasnit naše stanovisko jako parlament k této věci by bylo konsistentní s precedenty. Pan Giltieri? Já chci dodat, že všechno, co souvisí s možnými změnami smluv je exkluzivní kompetenci tohoto výboru. Také všechno, co souvisí s institucionálním rámcem a všemi institucemi, je kompetenci tohoto výboru. Takže je naprosto jasné, že kolega Brok má pravdu, když obhajuje e, pravomoci tohoto výboru při e, v, záležit, v podobných záležitostech. Děkuji. Někdo další si bere slovo na toto téma, nevere, takže um, myslím, že tady je konsensus. A jde to formou dopisu předsedy tohoto výboru, předsedu Ekon, kde bude prezentována situace, um, oblasti kompetenci jednotlivých výborů a to všechno bude odesláno předsedovi parlamentu a uvidíme, co z toho zejde z této speciální korespondence předsedu výbory, předsedu, předsedy výboru. Pokud to je vhodné, pokud tak to asi bude, pokud vám to vyhovuje, tak to asi bude nejlepší.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 Teď jsme skončili hlasování a přejdeme k poslednímu bodu našeho pořadu jednání. A to je zpráva hmm, tedy k výkladu článku 186 a 187 jednacího řádu k složení výborů a náhradníků. A to je v nepřítomnosti tedy Casinio, který je zodpovědný za tu to zprávu, zda si, pokud si někdo eh, nepřeje se k tomu dnes eh, vyjádřit, pokud ne, tak bych navrhovala, aby v nepřítomnosti tedy hm, Kasinyho toto, tu rozpravu na toto téma odložili. Pokud tedy některá eh, frakce nebo některý poslanec již dnes chce k tomu hm, prezentovat svůj komentář. Ehm, pak, si, mm, pak vyčkáme pana předsedy Kasinyho k vyjádření, jeho vyjádření k tomuto tématu. Myslím, myslím, že bychom to mohli schválit tak, jak to je bez diskuse v přítomnosti Kasinyho, předsedy Kasinyho. Pan Gualtieri? Máte slovo, pan Gualtieri? Děkuji. Naše frakce podporuje návrh hovanou interpretaci nebo nevýklad výklad článku 186.1 z důvodu, které jsme již vysvětlili v diskusi, která proběhla. Považujeme ten, tuto interpretaci za více konsistentní s ustanovením o poměrném zastoupení politických frakcí ve výborech i v při, eh, dočasných příležitostech, kdy je třeba tedy eh, zajistit reprezentativnost, proto akceptujeme tento navrhovaný výklad. Takže aniž bychom ehm, tím trávili více času, my také souhlasíme s tím výkladem, takže to můžeme mm, schválit. Pracovali efektivně, abychom měli všechny podmínky, pokud eh, tedy existuje konsensus, abychom to přijali už dnes, podle Eh, toho, jak si to představuje předseda Kasiny a pokud nikdo nemá námitky, tak bych navrhovala, abychom to schválili hned. Je tedy konsensus mezi politickými frakcemi, abychom to přijali, tak jak to připravil předseda? Dobře. Tak to předáme dál, takže děkuji za spolupráci a přerušuji tímto zasedání. permette a